února se znovu zahájené. Zápisy a přijaté texty ze 27.2. jsou k dispozici. Má někdo nějaké námitky? Není tomu tak. Dámy a pánové, před dvěma měsíci